Zápis tohoto zasedání bude předložen ke schválení parlamentu na zahájení příštího zasedání a přijatá usnesení budou eh, přípustným eh, všem osobám. Eh,